Zápis a schválené texty ze, ze zasedání 14.2.2016 jsou k dispozici. Má někdo něco proti, nějakou námitku? Není tomu tak, takže zápis byl schválen. A paní Flanagan se přihlásila k zápisu, takže prosím, máte slovo. Pan Flanagan, opravuje se pan předseda, prosím. Uh, um, pane předsedo jsem nucen zde učinit osobní prohlášení. Na středečním zasedání ve Štrasburku, na plenárním zasedání, jsem se vyjádřil a otázal jsem se pana Junckera na záležitost týkající se zadluženosti bank v Irsku. Doufal jsem, že hovořím v prostředí, kde budu chráněn předsedou zasedání, ale zdaleka nikoliv. Jakmile se eh, můj tým podíval na video, tak jsme zjistili, že pan předseda eh, náhodou eh, si nechal zapnutý mikrofon a po mém prohlášení řekl Ježíši Kriste. Nevím, zda je to tím, že mám dlouhé vlasy a e, bradu, e, vous, a nebo zda to byla reakce na obsah. Mně je jedno, co on si myslí to není jeho věc. On má být nezávislý a pokud bych si přál, aby vykonával svou práci správně, tak by se snad měl zeptat pana Junkra nebo ho požádat o odpověď, než aby sám osobně komentoval nelibě mé vyjádření. Já si nyní přeji omluvu jménem mých voličů. Je urážlivé výslovně urážlivé, že se vůči mně někdo takto vyjadřuje a dokonce, eh, že vůbec si někdo může dovolit takto komentovat eh, vystoupení kohokoliv. Takže prosím, aby předseda eh, zasedání dokázal v praxi, že je nezávislý. Bohužel ta nezávislost nám často schází a nyní si přeji důkaz, že existuje. Vorsitz. Zunächst hat sich dadurch, zunächst... Nejdříve se k tomuto bodu přihlásil pan místopředseda Lambsdorff. Neopravuje se pan předseda. Právě mi bylo změněno, že pan Lambsdorff, Lambsdorff předsedal plenárnímu zasedání v době, kdy jste byl označen za Ježíše. Takže to ověříme a já pak se k vaší intervenci vrátím. Pan Pasku, prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo Rád bych sněmovno informoval o záležitosti týkající svobody vyjadřování v Rumunsku. Před dvěmi lety vlastník eh, mediální skupiny Intact, který ovládá se ve eh, několik eh, stanic rozhlasových, televizních a noviny, byl odsouzen k desetiletému zbavení svobody a vše bylo zabaveno. Pak IRS vstoupila na území mediální skupiny a e, e, na pět dnů vše zabavila, abyste informoval, měli byste být informováni, že e, skupina Intact nebyla součástí soudního přelíčení a toto není akceptovatelné. Já musím, vy jako byste předseda tohoto parlamentu musíte vědět, že toto není součástí pořadu jednání, takže s takovýmto vysvětlením můžete přijít později. A nyní eh, eh, dovolím pouze vystoupení, které se týkají pořadu jednání či jednacího řádu. Ano, pane Anderson, já vím, že tady máte zájem, ale pouze k pořadu jednání nebo k jednacímu řádu. Vím, že v Irsku probíhá volební boj, ale v tom vám nepomůžeme. Takže prosím uslyšíme omluvu za tento komentář. Nepohrávejte si s Irskem. Chci vás upozornit a rovněž i upozornit paní místopředsedkyni Mogheriniovo eh, na eh, hladovku palestinskou hladovku. 33-letý novinář, otec dvou dětí, který už vede hladovku po dobu 92 dnů. Eh, je eh, bez soudu uvězněn, umírá jeho lékař, eh, tvrdí, že už je jednou nohou v hrobě a my apelujeme na paní Mogherini, aby intervenovala. Pohovořte s příslušnými lidmi a e, zachraňte tohoto muže, zachraňte muže. Děkuji, mnohokrát děkuji. A nyní ke sdělením předsedy. Odpovědné Čechy, české orgány mě informovaly,